Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na popołudniowym spotkaniu komisji. Velice vás srdečně vítám na našem odpoledním zasedání našeho výboru. Dnes budeme hovořit tedy o směrnici, která se týká vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Etuk Confederal Secretary, Mr. Neil Trump, Chair of Business pak je to pan Neil Trump, předseda Business Europe, potom paní eh, Oke van Hoek, profesorka soukromého práva a občanského procesního práva z Univerzity v Amsterdamu, pan Marek Benio, eh, profesor katedry eh, ekonomiky a státní zprávy z Krakovské univerzity, paní Delfín Rudely, předseda výboru pro evropské záležitosti Evropské zaměstnanecké organizace v oblasti kovospracujícího průmyslu, pak pan Sam eh, Heglund, eh, generální tajemník Federace evropských odborových svazů ve stavebnictví a dřevospracujícím průmyslu a pan Patrik Liebus, předseda eh, Evropské stavebnické konfederace. A chtěla bych také přivítat eh, naše eh, hosty, respektive hosty našich kolegů, eh, paní kolegyně Agnes Jongerius, jsou to zástupci Amsterdamského odborového svazu, takže je tady vřele vítáme. Tak a teď mi dovolte začít se schůzí, protože nemáme příliš mnoho času na výměnu názorů. Máme pouze 120 minut k dispozici, takže bych chtěla požádat naše experty, aby se ujali slova každý pouze na 6 minut. Velice se za to omlouvám, ale bohužel taková jsou pravidla. Nejprve dáme tedy slovo našim expertům a chtěla bych eh, vyzvat paní Línu Kár z ETUK, aby si vzala slovo. Děkuji vám moc krát, děkuji za příležitost přednést naše názory výboru pro zaměstnanost. ETUC eh, už nějakou dobu, mnoho let volá po revizi směrnice o vysílání pracovníků. Eh, pro nás celý příběh začal v roce 2007-2008 eh, těmi nechvalně proslulými čtyřmi případy Eh, Laval, eh, Refet a komise versus Lucembursko. U těchto čtyř rozsudků eh, šlo o jednotný trh a sociální Evropu. Bohužel, nebo z našeho pohledu bohužel, sociální Evropa značně prohrála a ve všech čtyřech případech šlo právě o sociální Evropu a o pracovníky, kteří skončili poražení v této bitvě. Až do doby, kdy vypukly tyto čtyři případy, byl používán jiný výklad směrnice o vysílání pracovníků. Ta byla nepostradatelným nástrojem na ochranu eh, pracovníků v rámci poskytování eh, přeshraničních služeb ale nyní se stala nástrojem, který pouze usnadňuje poskytování služeb, ale nijak nechrání pracovníky samotné. Škoda už vznikla, právě proto tady teď jsme. Právě proto už několik let voláme po revizi směrnice a jsme velice rádi, že eh, ta revize je předmětem jednání. Mezitím ještě před revizí směrnice 9671 vznikla směrnice o vymáhání a transpozice vypršela v červnu letošního roku. Víme, že některé členské státy mají spoždění a směrnici netransponovali. Slyšeli jsme mnoho argumentů pro to, že k revizi by nemělo dojít, dokud nebude směrnice o vymáhání plně v platnosti. Nicméně, Domníváme se, že směrnice o vymáhání a e, ta revize, se zabývají úplně odlišnými věcmi, které se vlastně příliš nepřekrývají nebo vůbec se nepřekrývají. Samozřejmě máme značný zájem na co nejrychlejší transpozici směrnice o vymáhání protože vidíme, že dochází k mnoha případům zneužívání a v podstatě vykořišťování pracovníků při jejich vysílání. Dnes ráno e, proběhlo slyšení s polskými vyslanými pracovníky. Vyslechli jsme jejich svědectví a ten příběh, který z toho plyne, je poměrně strašlivý. Doufáme, že směrnice o vymáhání odstraní eh, fenomén eh, letterbox eh, a také zlepší situaci ohledně vazeb na zemi původu. Doufáme také, že budeme moci odstranit zneužívání v subdodavatelských řetězcích. Uvidíme, jak to bude fungovat a jak to bude transponováno. Nicméně, abych se vrátila k probíhající revizi, tak ta se zabývá různými aspekty. A jednou z hlavních otázek ohledně současné revize směrnice 96 eh, je, Zda Evropská unie eh, je opravdu od toho, aby podporovala extrémní přeshraniční konkurenci v nákladech na práci. Jestli opravdu eh, musí podporovat eh, nerovné zacházení s pracovníky na stejném pracovišti. A já mám otázku jednak na vás všechny a jednak na zaměstnavatele. Jak, já se na to dívám tak, že to vytváří i neférovou konkurenci, neférovou soutěž pro zaměstnavatele, pro společnosti. Chtěla bych vám všem připomenout, že práce není komodita. Práci nekupujeme a neprodáváme. Není to komodita. Jak říkám, velice jsme uvítali revizi, ale rozhodně jsou tu ještě určité otázky, nad kterými se musíme zamyslet. Například otázka odměňování. Naprosto to podporujeme, domníváme se, že e, teď to lépe odráží aktuální mzdovou situaci v členských státech. A pokud mě někdo bude chtít přesvědčovat, e, že minimální e, částky, minim, minimální mzdy jsou, lep, minimální úrovně plateb jsou lepší než než odměňování, že je to lepší, tak já o tom rozhodně přesvědčená nejsem. Eh, dále musíme do směrnice nějakým způsobem vrátit prohlášení, že odměňování je v národních kompetencích, že to nebude upravováno na evropské úrovni eh, nikdy v budoucnu, ale že zůstane eh, národní kompetencí. U nás rovný plat je momentálně problém, protože revize se zabývá pouze jedním typem kolektivních smluv a ignoruje ostatní. Domníváme se, že časový limit dvou let je příliš dlouhý. Jsou tu značné problémy s dočasnými pracovníky na pracovním trhu. A pak jsou tu ještě další otázky. Mohu poprosit, abyste to dokončila, říká předsedkyně. Pak je potřeba rozšířit eh, právní základ pro kapitolu sociální politiky, eh, respekt pro sociální partnery a autonomii a také dodavat, subdodavatelství je potřeba nějakým způsobem ošetřit, protože tam je mnoho problémů. A tady skončím. Děkuji vám moc krát za pozvání. Děkuji a nyní prosím pana Nilse Trampeho eh, z Business Europe, aby si vzal slovo. Děkuji vám a také vám děkuji za pozvání. Než uvedu konkrétní příklady problémů s návrhem komise, jakožto vstup do vaší práce, dovolte několik obecných poznámek. Za prvé, eh, my jako podnikatelé eh, se vidíme tedy tento návrh komise jako věc, která vytváří určitou nejistotu do budoucna. Zdá se nám, že bychom se měli zaměřit na otázky e, omezení či e, aplikace této směrnice. E, v těch 13 zemích, kde to stále ještě prováděno není provádění také nových kontrol podle našeho názoru zůstává hodně za situací, která by byla žádoucí. Evropský parlament také zdůrazňuje tyto otázky rychlé aplikace eh, této směrnice. Je tady celá řada nelegálních situací, proti kterým my jsme a myslíme si, že eh, náležitě uplatňovaná prováděcí směrnice by tyto nežádoucí situace eh, omezila a dala by nám také znalosti o tom, jak situace v reálném světě vypadá. Současná směrnice, ta byla v roce 96 dohodnuta starými členskými státy, a to právě proto, že se blížilo rozšíření. E, takže e, měla tato směrnice vytvořit rovné podmínky. A e, to v rámci toho, aby země nebo podmínky v zemích konvergovaly k podobné situaci. Vysílání je přece velice důležitý aspekt. Včera jsme vyslechli komisařku Tajsenovou, která řekla, já ji cituji, eh, žádost o přeshraniční služby eh, je inspirována tím, že jsou tady nedostatky v určitých službách, nedostatek nabízených služeb. A ano, my s tím naprosto souhlasíme, eh, protože víme, že vysílání pracovníků přináší určité náklady a v mnoha případech je to vlastně důležitý aspekt tohoto vysílání. Firmy, které já zastupuji v členských státech, považují vysílání pracovníků za velice důležitý eh, jev, který umožňuje překonat, překlenout určité nedostatky. A eh, to v eh, situaci, kdy tito vyslaní pracovníci mají svou rodinu doma a proto je třeba zajistit také situaci. Já myslím, že není třeba nazírat eh, tuto situaci jako problém mezi východem a západem. Eh, Německo, Francie jsou hned eh, za Polskem. 400 tisíc vyslaných pracovníků je právě z těchto zemí v rámci EU. A zdále na čtvrtých místech máme Nizozemsko a Španělsko. To nejsou východní země, to jsou západní země, které mají také velký počet vyslaných pracovníků. Využívají této možnosti vysílat své pracovníky. Je to jev, který je velmi důležitý v oblasti stavebnictví. Eh, všichni eh, jste dostali poziční eh, dokument zástupců stavebnictví a já prosím, abyste byli v kontaktu s nimi a dozvěděli se více o tom, jak vypadá situace ve stavebnictví. Ale teď uvedu já konkrétní příklady. Za prvé je to, to omezení vysílání na 24 měsíců. To je zcela nová věc. Jestliže německá firma vyšle Franc- pracovníka do Francie, tak vlastně by se jeho smlouva měla změnit na smlouvu podle francouzského práva. A pak, až se vrátí do Německa, tak to opět se bude měnit podle německého práva. E, to není dobré ani pro firmu, ani pro toho zaměstnance. V návrhu komise pouze když národní eh, právo umožňuje výjimku v, ve smlouvě jednotlovce, pak můžete zůstat eh, držitelem smlouvy podle své domovské země. To je jen v několika málo výjimečných případech možné. To teda není reálná, reálná možnost pro firmy, které vysílají pracovníky. Dále v návrhu komise Eh, jestliže jde o opakované vysílání. Eh, to je věc, která se velice často objevuje v různých firmách. Musíme si připomenout, že to není jenom stavebnictví a subdodavatelské vztahy, ale týká se to eh, také dalších oblastí. Není to jenom subdodavatelství, čili takové opakované vysílání se projevuje Například eh, mnoho firm naštěstí má různé vzdělávací programy pro mladé. Tito mladí pak cestují po různých zemích Evropy. A to by pak znamenalo, že prostě Eh, když absolvují dva roky takovýchto, eh, takovýchto eh, vzdělávacích programů v pěti různých členských státech, tak pak vlastně akumulují už tyto dva roky podle toho pravidla a mají pak velká omezení v dalším pokračování. To si myslím, že opravdu by vznikaly velice komplikované pracovní zákony v členských státech. Otázka minimální mzdy. Eh, já myslím, že k tomu bude hovořit, eh, budou tady hovořit další, já to tedy přeskočím. Návrhování subdodavatelství. Eh, návrh komise je toho názoru, že subdodavatel by měl pokračovat ve stejných podmínkách jako hlavní dodavatel. To by znamenalo, že pokaždé, když hlavní dodavatel uzavře smlouvu o subdodavateli se subdodavatelem, pak tedy podle zákona musí také změnit pracovní i platební podmínky toho zaměstnance. Vlastně ti zaměstnanci by pak stále se jim měnili podmínky. To také není styl, jakým pracují podniky. Prostě zůstanou stejné pracovní podmínky pro toho pracovníka. Eh, to by se změnilo vzhledem k tomuto návrhu. A za druhé, bude to znamenat, že podniky eh, budou vlastně muset diskriminovat Předsedkyně žádá o závěr. Ano, prostě můj závěr je, že to je přímo zlý noční sen pro podniky. Já se těším na vaše otázky a doufám, že prostřednictvím odpovědí na otázky budu moc objasnit další aspekty. Děkuji. Děkuji vám a chtěla bych požádat paní Akie Van Hock. Já se omlouvám, paní profesorku, já asi velmi špatně vyslovuji vaše jméno, moc se vám za to omlouvám. Tedy profesorka Eh, soukromého mezinárodního práva na Amsterdamské univerzitě má slovo. Okay, thank you. It's a pleasure. Děkuji vám. Jsem ráda, že to mohu dnes být a Eh, přispět několika komentáři z akademičtějšího pohledu. Já jsem profesorka, jinak eh, nejsem žádný stakeholder. Eh, chci hovořit o efektivitě a konzistentnosti připravovaných předpisů, nikoli o jejich politickém obsahu. Minimální úroveň plateb tu byla zmíněna versus odměňování. Já bych chtěla říci, že tam, kde jde o změnu nebo kodifikaci existující judikatury, kdy minimální úroveň plateb už byla interpretována poměrně volně, tak já musím říci, že, za, že jsem taky soudkyně v případech pracovního práva v Nizozemsku a transparentnost je opravdový problém, pokud jde o e, otázku eh, mest. Takže by měl existovat dobrý způsob, jak zajistit, aby společnosti věděly, eh, jaké jsou jednotlivé složky mzdy, jaká, jakou hodinovou sazbu mají platit a tak dále. Pokud chcete něco jako rovný plat, tak vám zákon nepomůže, protože plat je do značné míry dán kolektivními smlouvami, vyjednáváními a celou řadu dalších předpisů, ale nikoli zákony. Takže v tomto ohledu je důležité ponechat prostor sociálním partnerům a společnostem, aby regulovali mzdy. Eh, pravidla eh, pro subdodavatelské smlouvy eh, to zdánlivě dělají. Nicméně já se trošku bojím opakování scénáře Laval, protože pravidla specificky říkají, že členské státy jsou ti, kdo by měli vnucovat toto pravidlo, místo aby sociální partneři směli, pokud to budou považovat za vhodné, uzavřít kolektivní smlouvu a postarat se o to, aby platila i v subdodavatelském řetězci. To jsou tedy úplně jiné předpisy. Chcete dát mm, pravomoc sociálním partnerům k tvorbě pravidel, nebo tuto pravomoc chcete dát státu, aby vnutil kolektivní smlouvu v širším slova smyslu? Já se obávám, že současné předpisy, tak jak jsou navrhovány teď v tom stávajícím návrhu, v podstatě zruší uh, určité prvky autonomie sociálních partnerů, místo aby je pos posílili. A kromě toho je to prezentováno jako naprosto nový model a eh, je to Není to tak, že by to sociální partneři nikdy nepoužívali. Pouze vlády nepoužívaly takové modely. Existují systémy, kdy sociální partneři se dohodli na eh, uplatňování pravidel i v subdodavatelském řetězci, anebo eh, pro dočasné pracovníky agentur. Takže to mi trošku dělá starosti potom e, se trošku bojím e, jaksi zpětného efektu, protože ten návrh se zmiňuje o subdodavatelských smlouvách a dočasných pracovnících, ale už ne e, o veřejných zakázkách a vnitropodnikových transferech. Potom soud může říct, tohle tady zmíněno není, takže proto to neplatí. Pouze platí to pro subdodavatelský řetězec, ale už ne pro veřejnou zakázku protože to je zase e, jiný způsob, jak e, regulovat smlouvy. Dále mi dělá starost to, že zdá se, že je to možné uplatnit pouze, když e, hlavní smluvní partner působí v hostitelském státu. A už to není možné, pokud tento hlavní kontraktor je od někud jinut, z jiného státu, což by omezilo současnou praxi. Já tedy chápu, proč by bylo dobré rozšířit eh, pravidla, aby eh, zahrnovala další mechanismy, ale domnívám se, že to dosáhne opačného efektu, než je zamýšleno tím návrhem. Dále, ta dvouletá lhůta. Teď se dostáváme eh, do zajímavého tématu, protože tady je problematická interakce s Římem 1 v dokumentu k tomuto návrhu je spousta protichudných výroků a mě to nepřekvapuje, protože podle mě to nebude fungovat. Pokud předpokládáme, že po dvou letech se obvykle místo výkonu práce změní, tak to je v pořádku. Ale teď se zdá, že automaticky musíte aplikovat právo hostitelského státu. Jenže takhle Řím jedna nefunguje. E, tam e, je ta pravidlo otevřenější, je potřeba najít nejbližší spojitost a e, je pouze předpoklad, že je to obvykle místo výkonu práce, ale není to automatické. A pokud změníte rozhodné právo, tak změníte všechno. Změníte i rozhodné právo pro propouštění, pro propouštění nebo pro transfery eh, což rozhodně není vhodné, pokud usilujete o rovný plat. Pokud chcete rovný plat, tak by bylo dobré dělat to, co dělá směrnice o vysílání pracovníků a eh, sice kromě rozhodného práva vnutit ještě další předpisy. Teď ale chcete měnit rozhodné právo, což by mohlo v podstatě spíše snížit ochranu pracovníků, než ji zvýšit. A e, konečně mám, mám jenom 40 sekund. E, dělá mi starosti také to, že ve směrnici o vymáhání e, omezujeme koncepci, omezujeme pojem vysílání takže zvyšujeme riziko, že pracovníci pracující v jiném členském státě budou podléhat právu jiného členského státu, aniž by věděli, jaká vlastně je jejich úroveň ochrany. Vyslaný pracovník je chráněn směrnicí eh, o vysílaných pracovnících, jak pokud jde o práva, tak pokud jde o jurisdikci. Ale pokud někdo nespadá do definice vysílání a přesto pracuje v jiném členském státě eh, na základě tamního práva, tak to je skupina, kde nám vlastně vzniká právní vákuum eh, co do ochrany. A já bych ráda toto vákuum odstranila, zejména v otázce jurisdikce. Tak to bylo 6 minut a děkuji vám moc krát. Děkuji vám a děkuji, že jste dodržela čas. A teď bych chtěla požádat pana Marka Beňa eh, z, mm, z Krakovské univerzity eh, pro ekonomiku, aby předložil svoje vystoupení. Prosím. Děkuji vám. Já eh, snadno využiji těch svých šest minut a poděkuji za to, že jste mě pozvali. Eh, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Náš výzkum eh, já jsem se snažil v něm eh, zkoumat důvody pro předložení této směrnice. Prostě tady je pravidlo, že stejná práce by měla být, za stejnou práci by měla být stejná odměna to je také z roku 2014 z projevu Jean-Claude Junckera. To není otázka stejného odměňování, to je otázka stejných podmínek výpočtu odměny za práci. Tedy eh, stejná pravidla pro výpočet, nikoli, eh, že by se rovnostářsky stanovil stejný příjem. To je důležité říci hned od začátku, protože za tímto návrhem je ještě další eh, předpoklad, že bude zřejmě probíhat ještě více vysílání pracovníků, nebude jich méně, tak to vyplývá i se slov komisařky Marie Tysonové. Ano, a my tady v návrhu vidíme, jak eh, můžeme dosáhnout toho, že bude více vysílání, nikoli méně vysílání? Eh, ne, tak eh, snad, že to uděláme náročnější, komplikovanější, nákladnější a omezenější v čase. Tak to aspoň vidíme my výzkumníci. Proto si říkáme, že je zapotřebí mít rovné podmínky, E, to je také ostatně citováno ze slov komisařky Tysonové. Ano, já říkám, máme zatím nerovné podmínky, to znamená, že musíme vědět, kdo má těžší život. Jsou to místní podniky, které poskytují služby, nebo podniky, které vysílají pracovníky. My jsme si to ověřili, udělali jsme si průzkum, je to skromný průzkum, omlouvám se za to pouze 16 e, e, odpovědí, jistě to není velký počet. Ale podle těchto eh, máme 20 623 dokument, eh, dokumentů eh, PDA 1. To jsou všechny jednotlivá vyslání a tady vlastně je velice konzervativní omezení počtu A1 na počet současných pracovníků, takže vlastně jsme dostali pak pouze asi něco mezi 13 až 15 tisíci pracovníků. To pokrývalo tři roku, 2013 až 2015. To je velice důležité, protože většina toho vysílání je do Německa, zatímco během prvních dvou let mm, tady vlastně nebylo žádné omezení minim, na minimální mzdu. My jsme ověřili eh, strukturu nákladů eh, na vysílání pracovníků a největší výhoda tohoto výzkumu je v tom, že, že využívá skutečné údaje přímo z dokladů eh, těch firm, které vyplnili dotazník. Jsou to eh, velmi kvalitní vzorce eh, dat. Jsou to ty podniky, které prošly celou řadou kontrol místních orgánů, obstály v těchto kontrolách a Nedostatkem tohoto výzkumu je to, že to pokrývá pouze málo podniků že je tady vlastně určitý výběr těch podniků. Nicméně to přece jen více než 20 tisíc A1. Mnozí byli tedy vysláni do Německa, někteří do Francie a někteří do Belgie. Tedy to ukazuje, že to je víceméně reprezentativní vzorek. A e, pokud jde o ten sektor nebo to odvětví. Většinou to bylo stavebnictví. Někteří se zabývali péčí o starší občany, další v oblasti logistiky, další v oblasti eh, zpracování kovů. Naše eh, výsledky eh, které jsme získali, bylo, že nejnižší čistý příjem vystaného pracovníka bylo 5,98 centů čistého příjmu po tom, co bylo, byl příjem zdaněn. Průměrný, eh, průměrný příjem eh, těchto vyslaných pracovníků je skoro 10 eur, čili to je eh, více, než co požaduje tedy ten minimální příjem. To tedy ukazuje, že vysílání se vlastně opírá o, o levnou práci. Ano, oni by mohli být ještě placeni méně. Jsou placeni o trošku více, než co je požadované minimum ale když to srovnáme s průměrným příjmem eh, přijímající země, tak je to samozřejmě nízký příjem. To je první velice důležitý závěr. Druhý závěr. Eh, jsou tady určité náklady na pracovní sílu, které se týkají pouze a výlučně toho, že ta služba je poskytována v jiném členském státě. E, to jsou ty náklady, které e, platí firma pokaždé, když překročí hranici mm, i když se předpokládá, že hranice tady nejsou. To znamená, že čistý příjem, daně a odvody, které se platí, ať jste kdekoliv, to jsou, k tomu se přidávají ještě určité přeshraniční, e, fixní i variabilní náklady. Jsou to tedy odvody do sociálních fondů. A pak jsou tady vlastně další náklady, které se týkají pouze toho, že je to zahraničí, což je cestování, ubytování, eh, strava, kompenzace eh, nebo náhrady za smlouvu. A když eh, myslíte také na náklady na překlad, na například na kontakty s kontrolními inspekčními orgány, tak to všechno jsou eh, další dodatečné náklady, které místní firmy neplatí, nemusí platit, prostě jim nenavíhají. Předsedkyně prosí o ukončení. Ano, čili závěr je takový, že ty dodatečné náklady se eh, nebo představují 29 celkových nákladů na pracovní sílu. To tedy znamená, že vysílající firma má ještě dodatečné náklady, které neplatí nebo nemá firma eh, domácí. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za pozvání. Děkuji a paní Delfin Rudely eh, z Organizace evropských zaměstnavatelů v oblasti kovos průmyslu a inženýrských staveb má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji za pozvání. Já bych eh, chtěla eh, uvést několik předběžných poznámek, než se dostanu k hlavnímu tématu Nejprve bych chtěla připomenout, že e, pro nás vysílání pracovníků je úzce svázáno s rozvojem e, obchodu a podnikání a že je naprosto nutné pro e, rozvoj společností, zejména v našem sektoru. Kovozpracující a strojírenský průmysl je nesmírně důležitý sektor, který čelí mezinárodní konkurenci a já si myslím, že to musíme mít neustále na paměti a odlišuje nás to od ostatních sektorů. Většina e, našich společností a to i těch velice malých, vysílá zaměstnance do e, firm, které jsou zavedené v Evropské unii, e, buď protože exportují produkty, a nebo také proto, že prodávají služby, jako například instalace strojů nebo údržba nebo školení, tak jak už říkali kolegové přede mnou a tak, nebo také v rámci vnitropodnikové mobility. E, já bych chtěla prohlásit, vzhledem k tomu, že často hovoříme o sociálnímu dumpingu, tak bych e, chtěla e, vás ubezpečit, že náš sektor vysílá pracovníky zejména proto, že nám chybí kvalifikovaní pracovníci, což je element, který byste měli mít na paměti při diskuzích o tomto návrhu o vysílání. Pokud, bychom, pokud se uchylujeme k vysílání pracovníků, pak je to proto, že ve většině zemí nám chybí kompetentní lidé. Většina z těch vysílaných lidí jsou lidé kvalifikovaní a kompetentní a právě proto jsou vysílaní, takže to musíme mít na paměti. V jiných sektorech, jako je zemědělství, stavebnictví, doprava a tak dále, jsou také problémy, ale u nás je problémem také zneužívání, eh, podvody, nedodržování eh, předpisů a oceňujeme, že je třeba hledat řešení těchto problémů. Všichni jsme proti ilegální práci, v tomto sále úplně všichni a my také. O tom není pochyb, ale odmítáme myšlenku, že že revize eh, této směrnice ty problémy eh, vyřeší. Naopak vytvoří další problémy těm, kdo je neměli. Náš sektor nemá tyto eh, potíže a máme dojem, že eh, revizí směrnice z roku 96 bychom vytvořili problémy našim členským společnostem. Myslíme si, že pokud nějaký sektor má problémy, tak je potřeba najít řešení adaptované právě pro tento sektor a ne celkové Kromě toho potřebujeme najít správné nástroje, správná opatření a to všechno by ale ve výsledku nemělo ohrozit ani samotný princip vysílání, to je důležité, ani princip svobodného pohybu pracovníků a služeb v Evropské unii. Momentálně máme dojem, že některé tyto principy jsou ohroženy. Pro nás není řešením nadměrná regulace a návrh, který je momentálně předmětem eh, diskuzí, určitě přinese určité obtíže. Eh, pokud se mohu vrátit k samotnému obsahu, tak už jsme eh, diskutovali o to době trvání dva roky. Víme samozřejmě, že vyslání musí být dočasné, to akceptujeme samozřejmě, tak to stojí ve směrnici z roku 96, ale spochybňujeme to číslo 24 měsíců. Uvedu příklad, proč ho spochybňujeme. Například ve Francii průměrná doba vyslání je 44 dnů. Takže se ptáme, co se vlastně změní tímto limitem. E, naopak, máme velké firmy, které mají dlouhodobou mobilitu a dlouhodobé vysílání delší než dva roky. Mohou to být až tři nebo čtyři roky, e, což dnešní legislativa povoluje. Je to v souladu se současným textem a e, nevíme, jaké problémy by to mohlo přinést firmám či pracovníkům a nevíme, proč je potřeba to do budoucna měnit. A dále, eh, o tom už se zmínil můj kolega, vidíme tady právnický problém ohledně současného uplatňování nařízení Řím 1. A eh, rádi bychom, aby byla přeskoumána otázka legálnosti a hloubkově zanalizována, protože momentálně je to pro nás problém. Pokud jde o otázku odměňování, tak eh, všichni nám říkají, že stačí aplikovat minimální úroveň platů, to je v pořádku, není třeba se zabývat odměňováním. Dokud se dodržuje směrnice, nic není problém. Ale e, pokud jste firma, tak je problém implementovat její text. A to bych chtěla zdůraznit, protože ve Francii e, už máme teď podobnou legislativu, e, kdy už používáte více než minimální úroveň platů, tak vlastně používáte určité elementy odměňování nad tu minimální úroveň platu. To je francouzská legislativa. Můžete říci, když to jde ve Francii, šlo by to všude, ale já vám mohu říci, že když hovoříte se zástupci firem, tak říkají, že by, to, že by měli obrovské potíže s aplikací něčeho takového, protože když firma vyšle pracovníky do e, Francie a snaží se určit, jaká by měla být úroveň jejich odměňování, tak je téměř nemožné to zjistit. Když se podíváte na kolektivní smlouvy kovoz zpracujícího průmyslu, tak těžko říct, který přesně prvek musíte vzít v potaz, abyste eh, zhodnotili eh, úroveň odměňování. Pracovní administrativa eh, jednoho našeho lokálního združení se na nás obrátila na pomoc, protože opravdu je velice těžké zjistit, jaká je správná úroveň odměňování, která se vztahuje ve vašem sektoru na konkrétního vyslaného pracovníka. Takže není to jednoduché. Rozhodně ne. Pokud jste firma o 50 lidech a vysíláte pracovníka do zahraničí, tak není tak jednoduché vypočítat eh, podle kolektivních smluv eh, jeho odměňování změnu. E, to všechno je potřeba zohledňovat při e, sestavování nové směrnice. Ano a závěrem chci říci, že musíme se také zabývat subdodavatelskými řetězci. Jedním z problémů s tím spojeným je, že to zasahuje do autonomie sociálních partnerů. Jak můžete žádat od společnosti, aby na vyslaného pracovníka uplatňovala podmínky, které stanovila nějaká jiná firma, hlavní smluvní partner? To si myslím, že je problém, který musíme řešit, protože to opravdu mění model sociálního partnerství, který v Evropě máme. O tom musíme diskutovat diskutovat velice detailně. Pokud návrh zůstane tak, jak je teď, tak by to, myslím, opravdu ohrozilo autonomii sociálních partnerů v mnoha evropských zemích. Like to... A nyní prosím pana Sama Hendloga, generálního tajemníka Evropské federace, odborové federace pro stavebnictví, aby se ujal slova. Děkuji vám. Když byla směrnice schválena v roce 1996 a stanovila eh, princip eh, hostitelské země, tak to nebylo nic nového. To již v 50. letech otcové zakladatelé stanovili takovýto princip hostitelské země jako princip, na kterém funguje eh, vnitřní trh bylo tehdy řečeno, že jinak by vlastně docházelo pouze ke konkurenci na základě co nejnižších mest. Eh, firmy i země by si konkurovaly co, nejno, co nejnižšími mzdami a nikoli inovacemi. Eh, země původu, eh, kdyby aplikovala své podmínky, tak by to znamenalo vlastně, že by to bylo přímo odrazováním od snahy o inovace. Já myslím, že otcové zakladatelé měli opravdu v tomto a že to, co tady je stanoveno ve směrnici z roku 96, to je správné. Eh, je tam řečeno, co členské státy musí dělat a co členské státy mohou dělat. A myslím, že rozsudek eh, Laval eh, vlastně tyto dvě kategorie promíchal, popletl a dal tomu jiné, jiný smysl. Původně se vlastně říkalo, že ty minimální podmínky musí být aplikovány také na dočasné pracovníky. A k tomu článek 3,7 říká, že ty nejvýhodnější podmínky by měly dát těm eh, vysílaným zahraničním podnik, pracovníkům, což bylo interpretováno v eh, rozsudku Laval eh, směrnice vlastně jaksi z té směrnice splývá, co je minimální a co je maximální. Čili článek 3.7 jako nejvýhodnější podmínky, to se vlastně eh, vztahuje pouze na tu eh, vysílající stranu, nikoli na hostitelskou stranu. A eh, proto bylo požádáno o revizi této směrnice, aby se odstranila tato interpretace podle Lavalova rozsudku. A také Eh, další rozsudek, což byl Rufertův rozsudek vůči Německu a dále takzvaný lucemburský rozsudek. Eh, to eh, myslím, že byl dobrý návrh i také z hlediska odměňování. Eh, je tady určitý otazník, který se týká jak zkombi, toho, jak skombinovat různé sociální eh, modely. Švédský a dánský model byly zamítnuty lavalovým rozsudkem. A Eh, Rofertův eh, rozsudek zase odmítnul eh, německý model, který spočívá na jednotlivých spolkových zemích. Pak tady došlo ke stížnosti 11 členských států vůči komisi, že, to je poru- že ta snaha o revizi je porušením, ale komise to zamítla. Vysílání pracovníků je věc, která probíhá tehdy, když firma nebo pracovníci eh, se dostávají eh, na práci přes hranice a tudíž je tady zapotřebí mít pravidla na evropské úrovni. Musí to být také kompatibilní s různými sociálními modely v Evropě, aby tady nedocházelo k diskriminaci ani poskytovatelů služeb, ani, eh, ani těch pracovníků. A tady je také důsledek Lavalova eh, rozsudku, což přináší celou řadu eh, problémů. Eh, vlastně se tady v některých případech ve Švédsku, Lucembursku a jinde vlastně nastalo diskriminování pracovníků. A právě proto my bychom chtěli, aby směrnice byla co nejjasnější. A já tady předložím dánská pozorování Eh, a je tady několik eh, důležitých bodů z této hlediska. Například je tady ustanovení eh, minimální míry mzdy, to je nahrazeno pojmem odměny. To znamená podle toho, na jakém území ten vyslaný pracovník pracuje. Mm, Odpověď ze strany komise eh, je, že úvodní bod preambule číslo 12 vlastně eh, toto stanovuje. Ovšem to není, to není přesvědčující argument, protože síla eh, bodu odůvodnění není stejná jako síla článku textu. Dále vysílání pracovníků by mělo být pouze dočasné, to znamená, že není možné používat vysílání pracovníků jako stálý nástroj Eh, to je také pravidlo, které je možné obcházet, že se prostě změní eh, vlastně status té firmy, či eh, vlastně to není dobré nařízení, když umožňuje obcházení pravidel. Nařízení, které vlastně umožňuje obcházet aspekt poskytování co mzdy, to také není dobrý věc. Eh, je tady eh, soubor pravidel, které platí po určitou dobu a pak je tady jiný soubor pravidel, které platí po jinou dobu. Eh, tak, jak to my vidíme, firmy, které nemohou použít takovéto mechanismy, vlastně to mohou obcházet. Abych to schrnul, za prvé musí být jasné, že koncepce odměňování ve smyslu této směrnice je definováno pouze hostitelskou zemí. A E, nemusí odpovídat nějakým evropským kritériím. Za druhé, musí být jasné, že směrnice je minimum v tom smyslu, že členské státy mohou prosadit e, jiná náročnější pravidla, například e, plné rovnoměrné odměňování. A teď se vracím ještě k rozsudkům. Zlepšení pravidel pro vysílání pracovníků Eh, musí zajistit práva i v nové směrnici, tak jak je to uvedeno v rozsudku Sehká Jolajnen. Děkuji vám, děkuji za dodržení času. A teď eh, Patrik Liebus eh, z Konfederace stavebnictví má slovo. A opět se omlouvám, jestli špatně vyslovují vaše jména. Vážení poslanci, děkuji za to, že jste umožnili tuto ozavřenou diskuzi ohledně vysílání pracovníků. Jako zástupce eh, velice malých eh, společností eh, ve stavebnicích v rámci EBC bych chtěl hovořit o dopadu, který má tento fenomen právě na malé stavební podniky. Co se týče mobility a vysílání, je jasné, že trh práce Evropské unie už není stejný jako v roce 96. Ten se radikálně za těchto 20 let změnil, zvláště díky eh, začlenění 13 eh, členských států a také mm, z důvodu různosti sociálních systémů v těchto evropských státech. Je tedy evidentní, že mm, je nutné zcela nově vytvořit pravidla. My tedy podporujeme návrh na revizi a požadujeme také, aby se eh, revidovalo nařízení ohledně koordinace sociálních systémů. Musíme tedy nově zarámovat tuto diskusi. Skutečně hovoříme o prakticky dvou milionech vysílaných pracovníků v Evropě. 44% těchto pracovníků pracuje ve stavebnictví. A tudíž je to fenomen, který vlastně představuje 5% aktivní populace v tomto oboru. A tato skutečnost se projevuje zhoršováním ekonomické situace ve stavebnictví. A tudíž je nutné zastavit tuto tendenci a zabránit vymizení eh, těchto pracovních příležitostí. Samozřejmě, že nemůžeme říkat, že je tady mnoho hluku pro nic. A ty příklady jsou velmi výmluvné. 15 tisíc eh, pracovních příležitostí vymyslelo, A zároveň jsme konstatovali, že od roku 2010 do roku 2014 eh, jsme zaznamenali přísun asi 15 tisíc vysílaných pracovníků. To vše je ve statistikách. Eh, Víte, že ve stavebnictví potřebujeme velice intenzivní eh, pracovní eh, sílu a jsou tady velké dopady. A uplatňování stejných pravidel eh, z hlediska mzdy Eh, místních pracovníků a vysílaných je velice důležité. Chceme, eh, aby vymyslel rozdíl, který tady existuje z hlediska těchto vysílaných eh, pracovníků. Vysílaní pracovníci odpovídají na potřeby, které tady existují. Jsou společnosti, které tvrdí, že musí používat těchto brigádníků, těchto vysílaných pracovníků, aby zůstali konkurenceschopní. A to po osmi letech po krizi, kdy vymizely stovky tisíců eh, zaměstnání eh, v tomto oboru. Bohužel toto vše samozřejmě eh, přispívá k tomu, že je zde snaha zabránit této mobilitě v rámci evropského prostoru. Naši kolegové z východní Evropy pochopili toto stanovisko vědí, že dochází k úniku kvalifikované práce v jejich zemích. Co se týče eh, délky vysílání, tak se musíme podívat na průměrné trvání, které málo kdy překračuje 4 měsíce ve stavebnictví. V mé zemi čísla ukazují, že v průměru je to 44 dnů. A to vyžaduje dvě věci musíme zabránit té nekonzistentnosti z hlediska těch 24 měsíců. A dále musíme v rámci jednotlivých oborů stanovit maximální délku vysílání pracovníků. A musí to být samotné odvětví, které racionálně bude stanovovat tuto délku. Dále si musíme uvědomit, že e, málo kdy dochází té překračování e, šesti měsíců. Tam je také princip náhrady vysílaných pracovníků a to je snaha, jak si obcházet toto pravidlo. Jsou tady také pracovní agentury, které do toho vstupují. A myslím si, že e, my víme, jaké konstrukce existují pro to právě, aby se obcházela pravidla, která se týkají vysílaných pracovníků. Chceme tedy zrušit vysílání pracovníků prostřednictvím pracovních agentur. Vím, že toto řešení bylo jednomyslně přijato francouzským parlamentem na základě návrhu pana Žil Savary. Pan Žil Savary se domníval, že zaměstnávání v rámci pracovních agentur se navýšilo o 3 v posledních eh, letech, i když představuje pouze 23 vysílaných pracovníků. Co se týče odměňování, Samozřejmě je jasné, že nejmenší minimální mzda může být zdrojem eh, problémů a rozdílů z hlediska různých členských států. Co se týče odměňování, je nutné, aby tady existovala schoda sociálních partnerů, aby tady byl sociální dialog a proto sdíláme, sdílíme stejnou filozofii jako naši kolegové ze Svazu pracovníků ve stavebnictví. Jsme pro ochranu pracovníků a boj proti, eh, jsme pro boj proti sociálnímu dumpingu a konkurenceschopnost. Eh, v některých státech eh, tyto žebříčky ohodnocení nejsou stanoveny stejným způsobem, mění se také z hlediska jednotlivých regionů. Děkuji vám za vaši pozornost, děkuji vám jménem EBC a jsem plně k dispozici, abychom i nadále pokračovali v těchto úvahách. Děkuji za to, že jste dodržel čas a děkuji všem expertům za velice zajímavé a plodné prezentace. A teď eh, bych eh, ráda dala slovo eh, spoluspravodajům. Máme dva. Spoluzpravodaje paní Elizabeth Moran Chartier a Agnes Jongerius. A já dávám slovo nejprve paní Moran Chartier. Dávám jí slovo. Elizabeth, bohužel máš pouze dvě minuty. Omlouvám se. Žádný problém, děkuji paní předsedkyně. Děkuji. Drahá Danuto. Já jsem v podstatě byla velice ráda, že jsem si vás mohla vyslechnout a můj závěr je takový, že v konečném efektu ti odborníci eh, jsou zainteresovanými eh, stranami, stejně jako eh, v případě politických diskusí. Pokusíme se tedy nějakým způsobem znovu definovat ducha revize této směrnice. V současnosti Evropa to není nějaký divoký západ, to je prostor, kde bychom měli zorganizovat jednotný eh, trh, ale zároveň bychom měli prosazovat eh, svobodný pohyb pracovníků, občanů. A v tomto rámci revize této směrnice nabývá smyslu, aby právě se vyhnula dvěma úskalím, které tady zazněly ze strany jednotlivých vystupujících. A Jednak je to sociální dumping, to znamená využívat těch mest a menší sociální ochrany v některých zemích v porovnání s ostatními. A druhé úskalí je nekalá soutěž mezi podniky, které mm, reagují na výběrová řízení a používají vysílaných pracovníků, kteří budou méně placeni a tady to bylo velice dobře řečeno, tito pracovníci naplňují eh, potřeby eh, speciálních kompetencí, které neexistují. Víte, že jsou řemesla nebo zaměstnání, která tady neexistují. Ani školení někdy neexistuje v některých zemích. Takže jde tady o jakýsi globální e, smysl, kterou, který musíme dát vašim vystoupením. Vy jste hovořili o negativních bodech a já bych byla ráda, kdybychom toto zasadili do eh, jaksi ducha sociálně tržní ekonomiky. Eh, paní Kár řekla, že mm, sociální Evropa ztrácí na rychlosti. Ale já bych řekla, že v současnosti o to nejde. My potřebujeme vybudovat v současnosti sociální Evropu. My jsme nezačali budovat Evropu budováním sociální Evropy, ale v současnosti máme skutečnou potřebu sociální Evropy a to je to, co činíme s touto novou směrnicí. A v tomto duchu pracujeme, konzultujeme eh, tyto otázky vzájemně. I would like to ask Agnes Jongerius. Děkuji, Elizabeta. Teď dávám slovo Agnes Jongerius. Děkuji, paní předsedko. Děkuji expertům, bylo velice poučné vás poslouchat a e, ráda bych využila vašich mozků, když už jste tady a požádala vás, abyste se společně se mnou zamysleli nad některými e, tématy. To první e, téma, které je pro mě poměrně zarážející a několik řečníků už se o něm zmínilo, se týká pracovní migrace a sociálního dumpingu k pracovní migraci nedochází pouze kvůli sociálnímu dumpingu, ale také kvůli nedostatku e, dovedností a kvalifikací. Pokud toto je příčinou pracovní migrace, pak e, co je špatného na tom, že pracovník chce dostávat e, vyšší plat? Pokud jde pouze o nedostatek kvalifikací, tak proč by lidé neměli vydělávat více peněz, než kolik vydělávají? Přestože nevydělávají minimum, tak proč by neměli být placení stejně, pokud skutečnou příčinou pracovní migrace je nedostatek kvalifikací. Druhá otázka se týká autonomie sociálních partnerů. Někteří experti zmínili tento problém. A e, já bych chtěla neposlouchat pouze o problémech, ale také o nějakých návrzích, jak to vyřešit. Máte nějaké nápady ohledně toho, jako například e, to, co zmínil pan, eh, pan Heglund v dodavatelském řetězci. Máte nějaké konkrétní návrhy? A třetí otázka se týká právního základu tohoto rámce, protože není jedním z problémů této směrnice to, že se sice týká pouze poskytování služeb, což je právní základ, a proto ochrana pracovníků, která je také zmíněna jakožto cíl, nemá stejnou váhu u Evropského soudního dvora. Neměli bychom mít dvo, pro směrnici dvojí právní základ, abychom odstranili tento problém? Děkuji. Děkuji, Agnes. Antea McIntyre za ECR která je stínovou zpravodajkou eh, pro toto téma. A pak bych chtěla dát slovo Martině Dlabajové, stínové zpravodajce pro tuto zprávu. Martino, máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat sekretariátu za to, že zorganizoval tuto schůzi. Podle mého názoru je velice užitečná pro nás všechny. Já mám několik otázek a úvah. Za prvé, poslouchala jsem velice pozorně a mám otázku na vás všechny. Zajímala by mě odpověď, protože, jak vidíte, teď máme návrh na stole před sebou, má ho na stole rada i parlament. Jak víte, tak eh, jsme eh, rozdělení na západ, východ, zaměstnance, zaměstnavatele. Takže co eh, teď? Potřebujeme nějaký kompromis. Jak ho najít? Mám konkrétní otázku na paní Linu Kar vy jste hovořila hodně o zneužívání a špatném používání předpisů, které zhoršuje situaci e, vysílaných pracovníků na evropském pracovním trhu. A mě by zajímalo, zda si opravdu myslíte, že ten nový návrh e, zabrání špatnému používání předpisů. A nebo zda e, nám vymáhání na národní úrovni pomůže v tom, aby pravidla fungovala, aniž bychom je museli měnit? To je pro mě velká otázka. Jinak značně souhlasím s paní profesorkou z Amsterdamu, že hlavní problém je transparentnost. Transparentnost definice odměňování a potom další velký problém je těch 24 měsíců. To vytváří podivnou situaci, kdy vyslaný pracovník vstoupí na trh jiného členského státu a to v rozporu s Římem 1. S tím souhlasím, tady vidím dvě eh, velké výzvy. Chtěla bych se zeptat profesora Marka Beňa, protože e, ten hovořil o tom průzkumu a je zajímavé, e, jaké jsou ty dodatečné náklady na vysílání. Já bych ráda viděla nějaké konkrétní příklady. Vy hovoříte o daních, přeshraničních nákladech. Mohl by náš výbor dostat konkrétní příklady, jak to vypočítat pro Francii nebo pro Belgii? pro nějaké konkrétní země. Mě by zajímalo, jak by z toho plynula konkurenceschopnost ohledně extra nákladů a také daní. Protože si myslím, že bychom měli činit politická rozhodnutí založená na eh, datech, na údajích. Takže budu vděčná expertům za jakákoliv data, která nám poskytnou. Děkuji, Martino. A teď bych chtěla požádat Rinu Roniu Kari, která je stínovou zpravodajkou za GUE. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji všem těm, kteří vystoupili. Děkuji všem expertům. Je velice důležité si vás vyslechnout. Je dobré e, si vyslechnout, jak vypadá současný svět. Byla jsem velice ráda, že jsem si vás vyslechla. Chtěla bych vám položit dvě velmi konkrétní otázky. Takže první otázka je určena všem panelistům. Vysílání pracovníků je dočasné, to je hlavní povaha tohoto jevu. Nicméně někteří představitelé politických kruhů eh, tvrdí, že je to mm, dávání k dobné dispozici. Všichni jste řekli, eh, že návrh komise je špatný, ale jakým způsobem tedy máme omezit eh, toto vysílání a jak zajistit, aby to skutečně bylo krátkodobé vyslání. Takže bylo by dobré se zamýšlet délkou vysílání pracovníků. Jaká je ideální doba vysílání? Pak mám otázku na představitele Business Europe. Nyní hovoříme o revizi směrnice a já si kladu otázku, zda by podniky neměli zájem na novelizaci naší legislativy, protože ty lokální podniky často se dostávají do situace nekalé soutěže v souvislosti s vysíláním pracovníků. A ty místní podniky jsou e, také pod větším tlakem e, než v případě kolektivní dohody. Děkuji. A Eh, další řečnice tady není, tak Jill Lambert. Já se omlouvám, že naše stínová zpravodajka tady dnes odpoledne být nemůže. Pro nás eh, je tady řada klíčových eh, problémů, jak zajistit, aby vysílání fungovalo Slyšíme už i teď, že jsou tady různé tenze a různá napětí. Jedna z otázek, kterou máme. Jak při vysílání můžeme eh, vyplnit některá prázdná místa a zabránit tomu nekonečnému vysílání eh, lidí, eh, kteří prostě pracují přeshraničně na konkrétní smlouvy, jak odlišit eh, tedy ty vysílané pracovníky od těchto přeshraničních pracovníků. A jak, jak vlastně můžeme toto vše upřesnit? Z hlediska některých problémů, které můžeme vytvořit, když se snažíme ten rozsah snížit, eh, je tady otázka zakázek, státních zakázek a další eh, body, které se tady objevily. Snažíme se tam dát více nebo eh, udělat něco úplně nového, stanovit něco úplně nového pro některé oblasti. Například jsou v tom státní zakázky nebo ne? Děkuji, Jean. A teď dávám slovo eh, frakci EFDD, také stínová zpravodajka hovoří. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste nám poskytla tuto příležitost hovořit o tomto tématu. Je to téma, eh, které má zatím ještě celou řadu otevřených sporných bodů. Konstatujeme, že jsou tady rozporuplná stanoviska univerzitních kruhů, sociálních partnerů a tak dále. Myslím si, že je tady základní problém, který nikdo nemůže popřít. Mě by zajímalo prohloubení jedné otázky, která zde byla uvedena představitelem univerzitních kruhů. Byla to paní Auke van Hoek. Ona hovořila o odměňování a v této souvislosti se zmínila o nevyváženém vztahu mezi státem a sociálními partnery. Je to skutečný problém jakým způsobem překonat tuto slepou uličku. Tady souhlasím s Martinou. Pokud eh, konstatujeme určitý problém, musíme hledat řešení. A vzhledem k tomu, že je tady celá řada problémů, tak se musíme snažit nějakým způsobem udělat syntézu a najít společnou eh, pozici. A teď, co se týče těch 24 měsíců zastupkyně odboru eh, stavebnictví uvedla, že 40 dnů eh, to je skutečná délka vysílání pracovníků ve stavebnictví. Jakým způsobem tedy ošetřit tuto skutečnost, vzhledem k tomu, že to chceme rozšířit na 24 měsíců? Dále zde hovořila taky paní Jongerius, spoluspravodajka, a já s ní dosti souhlasím, protože ona se dotkla těch citlivých bodů. Ale vzhledem k tomu, že tady máme zástupce univerzitní kruhu, máme tady zástupce těch jednotlivých zainteresovaných stran, bylo by dobré, kdybychom toho využili a kdyby nám řekli, jakým způsobem vyřešit tyto nedostatky, které existují a které způsobují tuto nevyváženost. A na závěr. Abych uvedla, že máme tady tuto směrnici, která by se měla pokusit zlepšit situaci a doufejme, že s revidovanou směrnicí se nám podaří odstranit nedostatky a že členské státy budou konat. Děkuji, Lauro. A teď má slovo Dominik Martin, ENF, také stínový zpravodaj. Prezident. Děkuji, předsedkyně. Ano, toto zasedání je velmi, velmi zajímavé. Zvláště ty osobnosti, které zde vystoupily, přece jenom svědčí o určité kakofonii. Vidíme, že zaměstnavatele, když jsou velcí, tak jsou proti. Samozřejmě chápeme proč. A jsou pro, zvláště ve stavebnictví, pokud jsou to malé střední podniky, protože pochopili, že tato směrnice opravdu způsobila velkou destrukci těchto podniků. E, ani věci nejsou zajedno. Já jsem zapomněl vaše jméno, ale byl tady jeden badatel, který ukazoval, že ti vysílaní eh, pracovníci jsou dražší v tom státě, kde jsou, eh, než místní. Paní Šarti, jste řekla, že Evropa není ten divoký západ, ale ano, paní Šarti, právě jste si v listopadu 2016 uvědomila, že Evropa je Far West, je to sociální dumping a je to ta Evropa, kterou jste vy vybudovali. Ona říká, ano, je to kvůli tomu, že jsme tak trochu zapomněli vybudovat sociální Evropu. Ano, zapomněli jste vybudovat sociální Evropu. A chtěli jste být eh, větší, než jste mohli. Ono to bylo obtížné z 15, 17 a vy jste chtěli mít 28 členů. Je škoda, paní Morel Šartě, že vám trvalo 30 let, než jste si to uvědomili. Dominiku, můžete prosím přejít k té otázce? Já nemám otázky, já jenom konstatuji. A myslím si, že dvě spoluspravodajky přes ty podmínky, v jakých pracovali, mají velké zásluhy a velkou odvahu. To je opravdu hora, která porodí myšku, protože všichni se s tím musí vypořádat. Zaměstnanci, zaměstnavatele, vysílací země. Samozřejmě, že vysílení pracovníci chtějí zůstat doma a vydělávat peníze. A pak eh, přijímací země, ty zase nemají na výběr, jinak prostě zkrachují. Takže mm, dále tady máme eh, zájmy malých a středních podniků a velkých podniků, které chtějí výsledky, dividendy. A na závěr bych řekl, ta zásadní otázka se týká mest. Děkuji. Děkuji, Dominiku. A nyní dávám slovo členům. Máme tady čtyři členy, kteří se hlásí o slovo. A bohužel máte jenom jednu minutu. A prosím, dodržte čas, protože už máme spoždění. Jako první Paloma López eh, Vermejo. Děkuji, paní předsedkyně problém současné směrnice není jen v tom, že není úplně prováděna. Přeměnila se v nástroj, eh, který vlastně umožňuje sociální dumping mezi členskými státy. Proto nestačí říci, že nejdříve se musí naplnit tato směrnice, když v některých věcech se ani netransponovala v některých zemích. Jak odůvodnit takové situace například v silniční dopravě, kde EU eh, je proti, proti tomu, aby se platil minimální eh, příjem, jako je ve Francii nebo v Německu. Vlastně se tady ještě skrývá jakási násilná migrace v určitých eh, evropských pracovníků, kteří jsou nuceni pracovat v zahraničí za velmi eh, sporadických pracovních podmínek. V některých eh, zemích mezi rokem 2010 a 2014 vlastně, eh, zejména eh, když tam dopadla krize, tak došlo k tomuto nucení pracovníků k takovéto práci. Proto je tady vznikl návrh na reformu. Reforma, která má určitá pozitiva, jako například některé práva, právo na stejnou odměnu a podobně. Dále, eh, já už budu končit, eh, má tady také jasné aspekty, které je třeba opravit, mezi jinými například maximální doba eh, vyslání na dva roky. Děkuji. Děkuji a teď už uzavírám mm, seznam. Máme na něm ještě pět řečníků a další je pan Hesos Nilsen z SAD. No, protože Marita Úskuk tady dnes není, tak eh, já eh, tady promluvím za švédské sociální demokraty. Celkově jsme spokojení s návrhem komise. Jsou tam určité aspekty, eh, které byly zlepšeny a je dobře, že návrh ruší termín minimum rates of pay ale zároveň tady vidíme riziko v tom, že v návrhu už nej, není jasná formulace, která by řekla, že platy mají odpovídat národní praxi a být národní kompetenci. Vůbec nic tam nepíše, že eh, mzdy by měly upravovat členské státy. Eh, musíme pamatovat na to, že ne všechny členské státy mají kolektivní smlouvy. Kromě toho chceme, eh, aby byl rozšířen právní základ, eh, a to i na články 151 a 153, protože velká část problémů, která vzniká při soudním výkladu směrnice, souvisí s tím, že eh, se odvolávají pouze na volný pohyb služeb. Musíme ale také mít na paměti právo na stávku a ochrana pracovníků, protože jinak by to bylo porušování základních evropských hodnot hodnot a e, konvencí. E, děkuji Jenci a teď e, dávám slovo Jutě Steinruck z SD. Mnohokrát děkuji. Děkuji vystupujícím. Já bych ráda věděla, jak se díváte na to, že máme ten problém, že ne ve všech státech máme povinné kolektivní dohody, nebo lépe řečeno závazné, máme také regionální závazné uh, Eh, dohody nebo dokonce jaksi sektorální. Myslíte si, že to můžeme nějakým způsobem sjednotit, nebo je možné rozšířit tento návrh v tom smyslu, že by členské státy mohly tedy také eh, zohledňovat a stanovovat svoje závazné mm, dohody kolektivního typu této souvislosti mám otázku na paní Van Hulk. Pokud jsem to dobře pochopila, tak vy jste naznačila, že ten princip equal pay, tak jak je to v tom návrhu, nemůže být uskutečněn. Můžete to ještě specifikovat, jak tuto slabinu odstranit? To ask to give the floor uh, Guillaume Balas. Slovo má pan Guillaume Balas SD. Děkuji, paní předsedkyně. Tady jsme si vyslechli, že není nutné revidovat legislativní směrnici, protože všechno se to točí kolem prosazování. Ale myslím si, že minimálně tři body vyžadují novelizaci. Ten první bod je velmi důležité, pokud chceme eh, bojovat proti těm schránkovým společnostem. A sice to jsou eh, pracovní pracovní poměr a délka tohoto pracovního poměru. E, například, kdyby tady byl e, minimální délka tři měsíců, mohli bychom e, bojovat proti schránkovým společnostem a také zohlednit kvalitu toho pracovníka. A další věc, která souvisí s bojem proti schránkovým společnostem, to je otázka obratu v jednotlivých zemích. Nebylo by vhodné dnes tam jaksi zasadit určitou zmínku, aby ti kteří vysílají, měli minimálně 25 obratu v té konkrétní eh, zemi, o kterou jde. Tak, abychom tady neměli společnosti, které vymizí, kde se neplatí eh, sociální odvady. A dále musíme vyjasnit otázku odměňování. A v textu to zatím není úplně jasné. Protože pokud před chvílí bylo řečeno, eh, že to jsou ty vysílající podniky, které platí ubytování, stravu a tak dále, tak to není pravda. Jsou to přijímací eh, podniky, které toto platí, a nebo se to vlastně odčerpává z odměňování eh, pracujících a to není vyloučeno v současnosti. Mělo by to být placeno navíc. A text komise musí být v tomto velmi jasný. Musíme přesně definovat, co spadá pod odměňování a co je nad eh, tímto odměňováním. Adamka. Děkuji, Geome. A teď eh, dávám slovo další řečnici. Děkuji. Já mám několik otázek a prosím, aby na ně odpověděli experti, kteří jsou příslušní v těch otázkách. Souhlasíte s tím, že tento problém není přímým problémem východu a západu? Jeden vystupující řekl, že na prvním místě je Polsko, ale na druhém místě je Německo. Za druhé. Jak interpretujete ten princip stejné práce za stejnou mzdu? jakým způsobem se to může uplatnit v praxi. A pokud je to princip, tak eh, v našem parlamentu bychom měli také zajistit určitý pořádek. Například u mých asistentů. Já neprac, neplatím stejnou mzdu za stejnou práci, jako například se platí eh, asistentům, kteří pracují trvale eh, v Bruselu. Takže jakým způsobem tady půjde tento vývoj dál? Problém vysílání a té příslušné směrnice se točí kolem problému prosazování a kolem té otázky, jakým způsobem také postupovat proti nekalé soutěži. A čtvrtá otázka. Vysvětlete nám, jakým způsobem by sociální dumping a nekalá soutěž měly být propojeny. Já mám pocit, že některé pojmy vymizely a některé jiné definice nebo pojmy se překrývají. Žádný eh, z vystupujících nehovořil o problému těch schránkových společností. Bylo by dobré říci, jak se mají vyřešit eh, tyto problémy schránkových společností. Lenars, EPP Group. Jeroen Lenars, EPP, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji všem účastníkům za jejich příspěvky. Eh, já

já nesouhlasím s tím, že tento návrh je noční můra. To si myslím, že je opravdu přehnané. Značně mi to připomíná eh, továrníky z 19. století, pro které bylo noční můrou omezit pracovní dobu, zakázat dětskou práci a tak dále. A přesto jsme velice rádi, že to tehdy udělali. Podle mě eh, jsou dobré důvody tu směrnici aktualizovat, zejména eh, pokud je potřeba identifikovat dočasnou povahu vysílání a také pokud jde o odměňování. Já jsem tuto tuto otázku pokládal už několikrát, položím ji znovu. Proč je to tak, že když nizozemský e, pracovník e, dostává, e, dostává přídavky za nepravidelné pracovní hodiny, za náročnou práci a tak dále, tak proč tomu není někde jinde stejně ta pro jiné lidi není ta práce méně nebezpečná nebo méně náročná, pracovní doba méně nepravidelná. Dále, eh, ať už ta pravidla dopadnou jakkoliv, tak mi eh, dělá starost vymáhání jakýchkoliv pravidel, které odsouhlasíme. Chtěl bych se zeptat eh, panelistů, co si myslí o tom, jak současné inspektoráty práce v členských státech jsou schopné patřičně vymáhat pravidla, která nastavujeme. Bez ohledu na implementaci směrnice o vymáhání je možné, aby to prakticky fungovalo? Děkuji. A teď dám slovo eh, našim expertům. Každý z vás má čtyři minuty na to, aby odpověděl na otázky. Vezmeme to ve stejném pořadí. Dobře. Paní Lína Kar, děkuji vám za komentáře a za otázky. Já eh, bohužel nemám dost času na to, abych eh, zodpověděla uspokojivě všechny otázky, které mi byly položeny. A pokusím se je vzít v tom pořadí, v jakém zazněly. Já souhlasím s paní Jongerius, že pokud pracovní migrace je výsledkem nedostatku e, kvalifikací, pak bychom neměli využívat vysílání pracovníků, abychom zaplnili tuto mezeru, ale měli bychom zaměstnávat tyto lidi na, na základě zcela plnohodnotných pracovních smluv, stejně jako místní pracovníky, aby byla tato e, pracovní místa zaplněna. Pokud jde o autonomii sociálních partnerů, tak e, ten problém začíná Eh, už právě tím, že určité kolektivní smlouvy jsou eh, povinné pro poskytovatele služeb, kteří vstupují na trh eh, hostitelské země, která tak vlastně omezuje autonomii sociálních partnerů vyjednávat kolektivní smlouvy o platech, o pracovních podmínkách, o přesčasech a podobných otázkách. K právnímu základu naprosto souhlasím, ten musí být rozšířen, aby až eh, dojde k nějakému dalšímu eh, soudnímu řízení, aby ty sociální ohledy eh, pracovníků měly stejnou váhu jako svoboda poskytovat služby. K subdodavatelům tak tady zkrátka jde pouze o společnou a oddělenou odpovědnost. Dále, co by bylo nejlepším řešením na tento problém? K tomu si myslím, že bychom potřebovali samostatné slyšení, a to nejen dvouhodinové, ale mnohem delší protože to je na mnohem širší filozofickou debatu, do které teď nebudu zabíhat. Eh, jestli revize zabrání zneužívání. To záleží na tom, jak ta revize bude vypadat, protože momentálně eh, to vypadá jako pokus eh, řešit určité problémy, jako je mzdový dumping, ale nejde dostatečně daleko a neřeší problémy se subdodavateli, s dočasnými agenturními pracovníky. Tady jsou stále ještě problémy. Kromě toho, eh, jeden z poslanců se také vyjádřil v tom smyslu, že je to také otázka na nás. Proč se máme soustředovat na vymáhání směrnice, která je špatná? Nejprve opravme směrnici a potom začněme vymáhat tu opravenou směrnici. Transparentnost. To není poprvé, kdy eh, se zabýváme v parlamentu touto otázkou. Je zcela jasné, že směrnice o vymáhání eh, dává vzniknout určitým problémům. Nicméně mnoho sociálních partnerů v členských státech eh, má spoustu informací k dispozici a tento zdroj by měl být využíván co nejlépe. mnoho příspěvků obsahovalo pouze komentáře a několik, otá, několik otázky. Pan Koša se ptal, zda souhlasíme, že to není problém rozdělení na východ a západ. Ano, já s tím souhlasím, to není problém východ versus západ. protože e, vysílání pracovníků je celounijní fenomén a je pouze náhoda, že z určitých důvodů e, firmy z nových členských států na východě jsou jaksi vynalézavější v obcházení pravidel. Děkuji vám. Děkuji. Teď poprosím pana Nilse Trumpa. Děkuji vám. E, především zastoupení eh, právních firm, malých, velkých firm, vysílacích, nevysílacích. Můžeme tedy říci, že nám jde především o to, že rozlišujeme firmy, které pracují eh, legálně a ty, které pracují nelegálně nebo prostě nerespektují zákon. To je hlavní rozlišení mezi firmami. Mnoho otázek, které tady zazněly, byly otázky, které byly prodiskutovány právě z hlediska provádění směrnice. Eh, my vidíme, že to prostě není prováděno a není to dobře prováděno. Eh, vlastně se teď směřuje eh, otázka revize směrnice, ale my musíme vidět i tu otázku provádění směrnice. Prosíme Evropský parlament, aby nás podpořil v naší snaze, aby ta směrnice opravdu fungovala. Takže když se teď věnujeme otázce mm, revize směrnice, tak ten problém je, že se tady neřeší celá řada aspektů eh, firm, které nerespektují zákon a které nevysílají své pracovníky podle těchto pravidel. Eh, prostě jde o to, jaké jsou eh, ty, ty právní předpisy. Já bohužel nemám čas, abych uvedl některé konkrétní příklady. My eh, prostě víme, že tento návrh je teď na stole, samozřejmě je třeba ho projednat a je třeba eh, také se zamyslet nad tím, jak to zlepšit. Není to jednoduché, ale snažíme se o to. A pokud jde o sociální zabezpečení, o tom také se tady hodně hovořilo. Já sám jsem z Dánska a musím přiznat, že já zastupuji e, zemi, která je e, velkým přeborníkem e, sociálního dumpingu. No, tak to je. A prostě v tom, co tady bylo zdůrazněno, je samozřejmě mnoho pravdivého. Je tady prostě vazba mezi vysíláním pracovníků a nařízením nebo nařízeními o sociálním zabezpečení. Já bych tedy také apeloval na to, abychom uh, se podívali na to, co tady navrhuje komise a pokusili se najít nějaké řešení, které by propojilo sociální zabezpečení a vysílání pracovníků. Možná v tom právě je řešení našich problémů. Podívejme se tedy také na to, ale potřebujeme k tomu návrh, té, návrh komise o sociálním zabezpečení. A pak tady, myslím, také zazněly některé příklady, e, některé byly Eh, projednány právě z hlediska eh, provádění směrnice, prostě někdy vzniká otázka, jde tady o skutečné vysílání pracovníků nebo je to něco jiného? A já samozřejmě nemohu tady tyto věci rozsoudit, nemohu říct, co by bylo nejlepším řešením, ale já jen apeluji. Eh, prostě firmy potřebují právně jasná pravidla, potřebují vědět, jaká jsou ta pravidla. Neustálé měnění pravidel, a já se omlouvám, že to použijí znovu to slovo. Je to prostě noční můra pro firmy, když se ta pravidla neustále mění. A e, ty pak e, prostě musí neustále měnit pracovní smlouvy, takže to je opravdu noční můra pro firmy, pro zaměstnavatele e, když jste z Dánska, tak seznámit se s francouzským zákonem, pracovním právem, to je opravdu velice složité. A Eh, například jaká je lhůta pro eh, výpověď, výpovědní lhůta. To je prostě opravdu velice složité. Já tedy říkám jménem Business Europe. My jsme otevřeni, jsme ochotni eh, prostudovat návrh komise, ale prosím, je třeba do toho zařadit i aspekty sociálního zabezpečení. Děkuji. Děkuji vám a nyní dávám slovo profesorce Aukje van Hook. jmenuji se Aukje van Hoek. Ano, to se těžko vyslovuje. Aukje van Hoek. Ano, ano. E, to je problém e, prostě menšinového jazyka. No to je hrozně těžké e, vyslovit pro kohokoliv, kdo neumí nizozemsky. Já se za to omlouvám. Já budu probírat několik otázek, které směřovaly konkrétně na mě. Proč si myslím, že stejná platba není ochranou podle této směrnice? Ehm, prostě platbu, kterou musíte zaručit, to je předmětem e, někde práva, někde kolektivních smluv a jsou tady různé sektorové ehm, dohody, kolektivní smlouvy, které je třeba aplikovat. A ty ovšem těch je stále méně a méně, právě protože se uplatňují um, snahy o škrty. Čili ty skutečné příjmy možná neodpovídají úplně přesně eh, kolektivním dohodám, ale celé řadě dalších úprav. Chceme-li dosáhnout komparabilních eh, úrovně eh, příjmů, pak je třeba i toto všechno zohlednit to také původně byl záměr směrnice, zajistit, aby různé typy národních tradic eh, byly do toho zohledněny. Eh, tady je snaha něco zařadit, například zohlednění subdodavatelství, ale Eh, myslím, že mi toto by mohlo být interpretováno jako omezující spíše než eh, jako pravidlo, které by dávalo sociálním partnerům větší možnosti. Tady také odpovídá komise, že tady je vlastně eh, různý, různý způsob, jak se stanovují, vypočítávají tyto příjmy. A můžeme vidět různé tradice, eh, které pak znamenají různé eh, platbě. Může tady eh, například to vést k tomu, že se někdo rozhodne spíše o externí na, mm, na smlouvání určitých služeb nebo naopak služby vlastními pracovníky. Jde o to především, aby to bylo spravedlivě eh, vypočítáno, čili to, co plánujete teď, to by vlastně mohlo ovlivnit celé, celou řadu těchto systémů, které v současné době platí. Na to bych chtěla upozornit. A pokud je o Řím 1, musíme si uvědomit, že Řím 1 zohledňuje všechny různé typy zaměstnání, Eh, včetně těch vysoce potenciálních a vysoce eh, odměňovaných pracovníků, kteří jsou vysíláni třeba do Ameriky nebo do Afriky nebo do Evropy. Prostě všechno se snaží eh, být tady pokryto. Čili je to vlastně taková, takový postup s otevřeným koncem. Je tady snaha Eh, nabídnout něco, co bude použitelné všude na světě. Řím 1 má tuto velice širokou aplikaci nejenom EU, ale eh, i šířeji. A pak jsou tady některé mandatorní aspekty vysílání pracovníků, je tady otázka bezpečnosti práce. To všechno je také možné stanovit takto mandatorní, čili povinné, eh, povinná pravidla. Dodržet se mm, tohoto mechanismu eh, by bylo dobré a ne eh, vlastně to umožnit, jak si stanovit smluvně. Leda, že byste do toho chtěli zařadit opravdu vše, všemožné smluvně stanovitelné e, aspekty. Čili mé doporučení je, pokuste se, aby bylo opravdu jasné, jaký typ ochrany chcete zajistit e, pro tě, tyto e, pracovníky, podle kterého práva, nejen podle směrnice o vysílání. A to je možné podle článku 9 Římu, Říma 1. nikoli jako nějaké rychle stanovené pravidlo, to byste e, pak vlastně tady máte systém, který je aplikovatelný mnohem šířejí, takže to je z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji pan profesor Marek Benio. Děkuji vám. Já se také pokusím zodpovědět e, na otázky, které mi byly eh, položeny. Pan Dominik Martán se ptal, eh, jak je možné, že jsme konkurenceschopní, když máme dodatečné náklady. A já si myslím, že jedna z možných odpovědí Eh, může znít tak, eh, jak ji sformulovala paní Jongerius. A sice, že většina vysílání je motivovaná nedostatkem kvalifikace v přijímajících zemích. Takže eh, to jsou situace, kdy neexistuje žádná místní konkurence. Což ale neznamená, že zákony se neliší. Pokud by existovala místní konkurence, pak by patrně společnost musela vyplácet nějaké extra bonusy, které teď chce komise zahrnout do odměňování. Ale vysílající společnost by musela platit nejenom tyto bonusy, ale také ještě dodatečné náklady. Konkrétní příklady, které žádala paní Dlabajová. Mohu vám dát dva dobré příklady, protože eh, existuje rozdíl v tom, jaká místní pravidla eh, se vztahují na místní společnosti a mezi poplatky, které platí pro, pouze pro e, vysílané e, pracovníky, což podle mého názoru je bariéra ve volném pohybu služeb. Vezměme si příklad Francie. Tam je zvláštní poplatek eh, pro kontrakty eh, na dobu eh, určitou. To, tento poplatek se vztahuje jak na francouzské pracovníky, tak dejme tomu na polské nebo německé pracovníky vyslané do Francie. Pak je tam ale také poplatek za notifikaci, zavedený poměrně nedávno, a ten může být maximálně 50 euro na jednoho vyslaného pracovníka tak to jsou peníze, které místní firma nikdy nebude muset platit, zatímco zahraniční firma je platit musí. Toto já vnímám e, jako e, překážku volnému poskytování služeb. A když je řeč o překážkách a bariérách, tak bych e, chtěl také zodpovědět na otázku pana Balase který navrhl něco úplně nového, co v návrhu obsaženo není, a sice eh, minimální obrat v některém členském státu v zemi, v zemi původu zaměstnavatele, jestli jsem to pochopil správně. A to je myšlenka, která je vypůjčená z koordinace sociálního zabezpečení. To je další myšlenka vypůjčená ze sociální bezpečnosti, tak jako těch 24 měsíců. Já ale chápu jednotný trh jinak. Já ho chápu takto, že e, bez ohledu na to, v kterém členském státě pracujete nebo máte firmu, e, smíte nabízet služby v jakékoliv jiném členském státě. Takže si umím snadno představit, že po zavedení tohoto pravidla e, by vznikly extrémně mobilní společnosti ve spojené Evropě, které nemají 20% obrat v žádném členském státu, kde poskytují služby, protože jsou nesmírně mobilní. I to je hypoteticky možné. Já bych eh, velice nerad vytvářel takovéto bariéry, protože to není nic jiného než další bariéra. Takové z toho tedy mám obavy. A potom eh, poslední poznámku, protože mám jenom 10 sekund. On to není jenom můj výzkum. Když komise předkládala tento návrh, tak opravdu existovalo informační vákuum. Neměli jsme žádné údaje. Ale e, máme také výzkumy velice nové z června 2016 od ministra financí a ministra ekonomie Francie. E, tento e, výzkum ukazuje zcela jasně, že francouzští pracovníci jsou dražší než polští. Ne, pardon, méně nákladní než polští vyslaní pracovníci polský vyslaný pracovník je dražší než francouzský pracovník. K tomu jsou data. Netýká se to pouze polských pracovníků, jsou to data ze SMIC, eh, jsou to i data o portugalských, rumunských a španělských pracovnících. A ještě můžu říct jednu větu, prosím. Hledejte více dat protože teď v podstatě všichni jenom hádáme, jaké budou výsledky. Děkuji vám. V debatě zaznělo hodně otázek, velice zajímavých a je pravda, že nemáme dost dat, neznáme dostatek faktů. A já bych prosila všechny experty, jestli by nemohli své prezentace zaslat nám na sekretariát a právě tak odpovědi na otázky, které jste nestihli odpovědět. Bylo by to pro nás velice užitečné při dalších úvahách na toto komplexní téma. Teď bych chtěla dát slovo paní Delfin Rudeli. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla ještě vrátit k tomu, že pro sektor, jako je ten můj, je těžké hovořit o sociálním dumpingu v kontextu eh, vysílání pracovníků. To už je poněkud unavující, protože když eh, diskutujeme s našimi členskými eh, společnostmi, tak z toho jasně vyplývá, že naše firmy nevysílají pracovníky a nepřijímají vysílané pracovníky z nákladových důvodů. Nedělají to, protože by chtěli dělat sociální dumping. Dělají to z celé řady jiných důvodů. Takže měli bychom být féroví k těm sektorům, které využívají vysílané pracovníky zcela normálním a čistým způsobem. A eh, abych zareagovala na jeden komentář, tak chci říci, že je trošku snadné eh, klást do protikladu velké a malé firmy. V našem sektoru nejsou velké firmy. Přes 85% jsou malé a střední podniky. A i tyto přijímají vysílané pracovníky, vysílají pracovníky. Vysílání nevyužívají pouze některé sektory a pouze e, velké nadnárodní koncerny. To bychom si měli uvědomovat, e, protože já mám občas dojem, že všechno směšujeme dohromady. Musíme si jasně uvědomovat, že vysílání nelze vždy e, srovnávat s ilegální prací a sociálním dumpingem. Ano, samozřejmě vznikají situace, které jsou strašlivé a které musíme řešit, ale zase myslím si, že tento návrh nám nepomůže nalézt správné řešení. Už jsme tu změnili směrnici o vymáhání, to je určitě správný nástroj. Kolega z Business Europe se zmínil o koordinaci sociálního zabezpečení, tak něco takového by bylo správným nástrojem. Bohužel ale komise to v rámci revize směrnice z roku 96 takto nepředložila. Potom k některým dalším položeným otázkám. Ať už z diskuze v parlamentu a v radě vzejde cokoliv, tak je potřeba mít na paměti, že ať už rozhodnete cokoliv, musí to být uplatnitelné. Uh, protože v konečném důsledku, eh, proč někdy legislativa není správně dodržována? Je to proto, že se špatně uplatňuje. Vezměme si například eh, ustanovení o subdodavatelských smlouvách. Pokud si přečtete ten článek, tak vám to potrvá dlouhé minuty, ne hodiny, než pochopíte, co znamená. Pokud máte v právním textu, v zákoně takovéto ustanovení, takovýto text, tak je to nepřijatelné. Protože pokud si firma bude muset najmout právníka, aby porozuměl e, zákonům, tak takhle by to nefungovalo. Musí to být psané jednoduše ať už tady bude odhlasované cokoliv, musí to být v praxi použitelné. To eh, už tu zmínil jeden z poslanců, nevím už kdo. Pokud eh, ptali se, jestli inspektoráty práce budou rozumět směrnici o vymáhání. Eh, o tom se s vámi ráda pobavím po konci schůze. Já mám spoustu příkladů. My jsme transponovali tu směrnici třikrát, máme tři zákony, takže jsme ji vlastně nadměrně transponovali, ale stále to budí spoustu otázek. Vy jste říkala, paní Jongerius, proč je problémem platit více? Ne, problémem není platit více. Problém je v tom, že to ustanovení, tak jak je teď sformulované, přináší praktické i právní problémy. A proto je pro nás nepřijatelné. Pokud se ukáže, že ať eh, navrhnete cokoliv, tak to bude právně únosné, eh, prakticky únosné a přijatelné pro firmy v zájmu pracovníků, tak budeme v jiné situaci. Chtěla bych říci, že zpracující průmysl by eh, si představoval text, který bude právně použitelný a prakticky použitelný. Děkuji vám. A teď má slovo Sam Haglund. Děkuji vám. Tady bylo, bylo mnoho otázek, tak já se snad eh, soustředím na tři body od paní Jongerius a také na otázku, zda je to problém mezi východem a západem. tedy to je to, co říkala paní Jongerius a zdá je to problém východu západu. První bod se týkal toho, zda by vysílání pracovníků eh, zda tady doplňuje určité chybějící eh, dovednosti. Ano, ano, tak to bylo i míněno, tak to za tímto účelem to bylo vytvořeno. Prostě byla tady představa, že trh eh, vyrovná tyto potřeby, že když eh, dovednosti v jedné zemi chybí, přijdou z jiné země. A když se vrátíme k fungování směrnice od roku 96 do roku 2007, můžeme říci, že to v podstatě fungovalo dost dobře, že tady nebyl problém. Problém se objevil v roce 2007 a jeden z problémů byl, že práva byla omezená, eh, aby se prosadila práva pracovníků, ale současně to vytvořilo i nerovné podmínky. Stalo se to podnikatelským modelem pro některé firmy od roku 2007 vysílat pracovníky, kteří byli levnější než ti běžní pracovníci v přijímající zemi. A to vytvořilo problémy. A vytvořilo to problémy, které vlastně například ve stavebnictví ovlivnilo celý, celý systém. Já chápu, že podmínky mohou v komu průmyslu být odlišné. Je třeba to studovat po jednotlivých sektorech. V oblasti stavebnictví to opravdu deformovalo trh. A to nejen pro pracovníky, kteří jsou vykořišťováni, ale je to problém i pro podniky, protože když taková věc existuje, tak za prvé je to vykořišťování pracovníků a za druhé je to nerovná konkurence. Je to špatné pro podniky, ale současně je to i vyhýbání se daní. Všechny tyto tři aspekty eh, doprovázejí ten sociální dumping. Dále otázka sociálních partnerů. No, Ehm, toto se nesnaží, ehm, nesnaží ehm, dát do jednoho formátu sociální modely v Evropě. To je naprosto nesmysl. Bylo zmíněno Dánsko, já jsem ze Švédska. To jsou dost podobné modely, ale ne, je naprosto nemožné sjednotit všechny sociální modely v Evropě. To prostě není, není vůbec cílem této směrnice, je to úplně nesmysl. Prostě cílem je vytvořit rovné podmínky pro pracovníky i pro firmy firmy. To je to důležité. Právní základ. Já souhlasím s tím, co tady zaznělo, protože to je něco víc, než jenom to, že služby jsou poskytovány přeshraničně. Proto by bylo třeba, třeba rozšířit eh, právní základ. Nemáme stejnou smlouvu jako v roce 96. A otázka, zda je to problém mezi východem a západem. Já si to nemyslím. Ne, ani to tak by nemělo být. Myslím, že problém mezi východem a západem to je pouze v případě, kdybychom se dívali pouze na ty velmi málo placené aktivity. Eh, jak, eh, když se na to podíváme jako to, o čem se tady hovořilo, že je to nedostatek určitých dovedností a znalostí na určitém trhu, pak se tady objevuje ta otázka férových podmínek, eh, použití tržních mechanismů. Pak to není problém východu a západu. Každý členský stát v historii měl určité problémy, například zda má platit stejné, eh, stejný příjem za stejnou práci. Byl to problém ve Švédsku, byl to také problém v Německu. A stát, který, kterému se toto podařilo, je nakonec ekonomicky efektivnější, má lepší růst produktivity a země, eh, které se opřely o strategii, než země, které se opřely o strategii nízkých příjmů. Děkuji. Ano, a teď má slovo Patrik Líbus. Merci, madame la présidente. Paní předsedkyně, jenom jednu připomínku. Eh, proběhlo šetření, pan Baňou provedl šetření a řekl, že z 16 společností, které byly dotazovány, eh, tedy jakým způsobem ta realita v podstatě probíhala u těchto 16 společností. Ve Francii nyní probíhá proces, týká se to e, stavebnictví a v tomto procesu bylo konstatováno, že tři tisíce dělníků pracovalo na e, stavebnictví a velký počet e, dělníků tam pracovalo ilegálně. Je to předmětem velkého procesu ve Francii. Jak je možné tvrdit, že toto všecko probíhalo naprosto bezpečně? Jsou to podniky, které jak si jiné podniky. A vysílený pracovník, který takto pracuje, je vykořišťován, protože ty podniky je mohou klidně odeslat do jejich země. Takže tato pravidla jsou naprosto nerealistická. Eh, pan Bala zde hovořil o jedné věci, která mě vyděsila. Ty věci, které tady byly řečeny, jsou velmi zajímavé, ale musíme ověřit tu skutečnost z hlediska těch podniků v zemi původu. Je tady jednoduchý mm, pojem. Jde o vykořišťování člověka člověkem. Pokud se podíváme na podmínky, v jakých pracují nebo se používají tito dělníci, tak je to skutečný skandál. Je to nelidské, když se podíváme na to, jak se s nimi zachází z hlediska ubytování, cestování. V určitém okamžiku musím říct, že jsem rád, že máme tuto diskusi. Alespoň tady tyto věci zazní a bude se o nich psát a možná, že se nám podaří najít řešení. Musíme zabezpečit podniky bez ohledu na jejich velikost. Já e, představuji podnik, který je mm, středně velký ve stavebnictví, ale bez ohledu na velikost je to důležité. Já jsem začínala v malém podniku, začínala jsem vlastně jako zaměstnanec v jednom podniku, takže znám všechny tyto projevy, vím, co se tady může dělat. A poslední věc, kterou chci říci, je tady ještě jedno důležité téma a je to jsou to učební obory a výuka. Kdyby eh, v našich zemích se hovořilo o učebních oborech a celoživotním vzdělávání, bylo by to velmi dobré. Není správné říkat, že se ztrácí eh, tyto eh, zaměstnání. My jsme měli asi 26 tisíc eh, zaměstnanců vysílaných v roce 2010 a nyní jich máme 14 tisíc a přitom máme obrovský počet uchazečů o zaměstnání. Takže eh, kdo může prokázat, že tady je nedostatek těchto pracovníků? Já myslím, že to je irealistické. Musí se provádět šetření a musí se odhalit pravda ohledně této skutečnosti. Děkuji vám. Ještě jednou bych chtěla poděkovat eh, všem za velice zajímavé, velice užitečné informace. Děkuji tedy všem expertům a také ještě vás žádám, pokud je to možné, abyste poslali své, svá vystoupení a odpovědi na ty otázky, na které jste neměli čas odpovědět tady. Děkuji vám. A prosím, pošlete to našemu sekretariátu a sekretariát už to rozešle členům výboru. A teď prosím o závěrečné slovo Elizabeth Moran Chartier a Agnes Jongerius. Prosím, Elizabeth, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nyní chtěla poděkovat všem našim expertům, kteří nám přednesli svoje vize, analýzy se svými různými stanovisky. Já bych chtěla zareagovat na jeden kon- velmi konkrétní bod, protože byli jsme osloveni ohledně směrnice o prosazování, jaká je tato situace, proč je tady spoždění. A chtěla bych všem připomenout zde, že dvě spoluspravodajky, Agnes a já, jsme měli iniciativu sepsat společný dopis výkonnému eh, předsedovi, to znamená se Slovenské republiky, kde jsme požadovali jaksi aktivaci mm, této směrnice o prosazování Danuta Jasovleska sama eh, na tom pracovala v dubnu 2014. Takže jsme se velmi mobilizovali z hlediska tohoto tématu. Ale kromě toho, my chceme ukázat radě, že potřebujeme tuto směrnici o prosazování, ale E, to není tématem revize směrnice o vysílání pracovníků. Jeden text nenahrazuje druhý text. To jsou dva texty, které se musí, jak si jeden musí se uplatňovat, prosazovat, druhý se musí tedy vypracovat. Jde zvláště o definici odměňování. Co v podstatě dáme do tohoto, do tohoto pojmu e, prosazování? Jakým způsobem mají pracovat pracovní agentury, aby vlastně e, nezapříčinili vykořizování těchto vysílaných pracovníků a dále subdodavatelství a také aplikace kolektivních smluv. To je pět bodů, kde jsme se velmi zmobilizovali, tak abychom mohli zajistit, že Eh, vysílaní pracovníci budou pokryti regulací a že zde bude jednoznačný, uplatnitelný a kontrolovatelný text. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Elizabet. A teď prosím Agnes Jongerius. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste přišli a podělili se s námi o své myšlenky. A má spoluspravodajka už eh, eh, to řekla a já bych zopakovala ten apel, eh, protože to je velmi aktuální slyšení. Teď jsme zhruba v polovině období, kdy se formuluje naše odpověď na návrh komise a já myslím, a řekla jsem to už dříve individuálně řadě lidí, napsali jsme i v tomto duchu dopis některým eh, z našich expertů. Ale dovolte, abych řekla toto. Jestli opravdu chcete, abychom udělali konkrétní, proveditelný návrh, pak nám prosím pomozte tím, že eh, nám předáte své zkušenosti i konkrétní návrhy, protože myslím, že je důležité, aby konečný návrh ukázal tuto vyváženost mezi svobodou poskytovat služby, ale také abych to formulovala trošku jinak, také eh, svobodou nebýt vykořišťován v tomto procesu. A to si myslím, že je také důležité, aby lidé nebyli vykořišťováni, aby lidé na trhu práce přijali i ty nově příchozí pracovníky a aby tito noví pracovníci byli, eh, mě, měli tedy mm, služné zacházení. Po tomto slyšení vidíme nejen problémy, které jsou tady zdůrazňovány, ale musíme zatím vidět také lidi, eh, kteří řeknou, chceme vám pomoci eh, vyřešit tyto problémy správným směrem. Eh, evropský projekt je důležitý a v tom je právě důležité, aby tady byla vyváženost mezi svobodou, poskytování služeb a ochranou pracovníků těch pracovníků, kteří jsou vysíláni, ale také těch pracovníků, eh, kteří tedy vítají ty své nové kolegy. A toto vyvážení, eh, to musíme především navrhnout my, ale vy nám v tom můžete pomoci. Vaše pomoc může být velmi cená. Děkuji vám. Děkuji, Agnes. Eh, je tady zastoupena také komise, tak já se ptám komise, zda by chtěla nějak reagovat na toto slyšení. Prosím. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát velmi stručně. Bych chtěl jenom říct, že jsem si vyslechl s velkým zájmem všechna vystoupení. Chtěl bych pouze zdůraznit, že směrnice 9671 není směrnice, která ustavuje svobodné poskytování služeb, to je v zakladajících smlouvách. Ale tato směrnice zavádí ochranu vysílaných pracovníků, takže musíme mít na paměti, že pole působnosti této směrnice musí být uchováno, abychom mohli ochránit všechny příslušné pracovníky. A to je prvek, který tady zazněl v několika vystoupeních, takže já jsem to chtěl pouze zdůraznit. Ostatně ta stěžejní otázka, která tady zazněla, je, zda tato směrnice i nadále adekvátním způsobem chrání tyto pracovníky. A byly tady dva body, které, o kterých se hovořilo. To znamená bojovat proti zneužívání a tak chci jenom říci, že komise klade velký důraz na prosazování této směrnice 9671. Také bylo zahájeno řízení za porušení smlouvy proti státům, které neuplatňují tuto směrnici. A my samozřejmě nyní analyzujeme eh, transpoziční opatření velice seriózně. Druhý aspekt, o kterém se diskutovalo, ten se týká přizpůsobení těch základních pravidel této směrnice. A tady se jedná o to, abychom se ujistili, že po 20 letech eh, můžeme jak si přizpůsobit eh, tento text, také zvláště z hlediska pracovních agentur a také trvání, vysílání a abychom zajistili, že tady budou spravedlivá eh, pravidla, že tady budou stejná pravidla hry, která se budou uplatňovat na lokální místní podniky a na vysílané pracovníky, kteří budou poskytovat služby na evropské úrovni. Děkuji. Thank you very much. Děkuji moc krát, děkuji všem za vaše příspěvky během tohoto slyšení a přeji vám eh, hodně zdaru. Děkuji spolu zpravodajkám i stínovým zpravodajům. Vím, že to není lehká problematika, ale pevně věřím, že najdete řešení, které bude nám všem vyhovovat co nejlépe. Děkuji a děkuji také tlumočníkům. The next meeting... oh, okay. Sorry. The next item... Dalším bodem je bod různé. Nemáme žádný bod různé. V tom případě eh, další zasedání se bude konat 29. listopadu od 9 do 18.30 v Bruselu. Děkuji vám moc krát.